Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Začneme s tímto dlouhým hlasovacím zasedáním. Nejprve je tady písemné prohlášení 61 2010. Je to prohlášení o podpoře prosazování zákazu ze strany Evropské unie e, o uřezávání ploutví žralokům. To ten je text, který dostal dostatečně mnoho podpisů a podle článku 123 bude tedy e, také předán E, příslušným adresátům a uveden v textech e, a v zápisu z e, jednání. Pak je tady ještě číslo 62. Eh, to je usnesení k masovému sportu a podporu maso, podpory masového sportu. Zase má dostatečné množství podpisů, takže podle článku 123 bude eh, předáno adresátům a zároveň také eh, bude uvedeno v textech a jména signatářů v zápisu z jednání. Technická poznámka. Děkuji Eh, chci říct, že eh, jménem svých spolusignatářů Ivo Beleta, Mary Hannibal a tak dále eh, chci poděkovat všem, kteří podepsali toto prohlášení. Je významné, že prakticky 50% všech signatářů jsou ženy. Já jim chci hrozně poděkovat za spolupráci a také chci velice uvítat podporu Juan Stonishen a ona k tomu patrně také bude chtít něco říct a e, přejme si hodně masového sportu i o Vánocích. Děkuji, výborně. A teď je to tedy prohlášení 61 2010 od Thomson, Lynn, Figueiredo, Protasjeviče, Deli a paní Deli. Máte slovo. Jedná se o strategii Evropské unie pro lidi bez přístřeší. Zase je to prohlášení, které mu se dostalo dostatečné množství podpisů a podle strán, eh, článku 123 s ním bude příslušně naloženo. Paní Deli 30 vteřin. Paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, je to s určitou emocí, co se k vám obracím jménem svých kolegyň a e, kolegů e, a chci vám velice poděkovat za to, že jste nás podpořili e, s tímto prohlášením 61. Evropská komise dnes přichází se svou klíčovou iniciativou, eh, platformou proti vyčleňování a chudobě a my zasíláme tímto naším prohlášením výrazné sdělení Evropské komisi a členským státům. Již nadešel čas, kdy je slova nutno přetavit v činy. Je třeba konkrétních návrhů, buďme bdělí a ostražití, aby do roku 2015 již nikdo nespal na ulici. Eh, přeji všem krásné svátky a začněme ten nový rok opravdu dobře. Děkuji vám. Děkuji, předsedkyně. Děkuji. Eh, pan kolega Bese má slovo, prosím. Jménem eh, tří kolegů eh, dám mi Petikenen, Sarbu a jménem pana Devise bych chtěl srdečně poděkovat 410 poslankyním a poslancům Evropského parlamentu, kteří podepsali písemné prohlášení, které jsme e, podepsali, e, abychom posílili e, to nařízení, které ochraňuje žraloky. Toto je vzácný ohrožený druh a je teď předmětem skutečného masakru na moři protože jim jsou e, vlastně uřezávány ploutve a zbytek těla je pak odhazován e, po tomto e, zničení vlastně života do moře. Takže vyšleme tento jasný a silný signál komisi, aby se posílila ochrana tohoto živočišného druhu. Děkuji vám. Děkuji. Dobrá. A teď